hè. Uh, eh, goedemiddag collega's. Ik hoor van uh, heer Gaj. Dobrý den, vážení kolegové. Už tady máme dnes eh, třetího předsedu, jak vidíte, během tří půl dnů. Máme tu ještě dva body, které jsou před námi. Jednak stanovisko pro výbor Ekon k výroční zprávě za rok 2011 Evropské investiční banky. Pan Ody je navrhovatel. EIB tu máme také zastoupenu a navrhl bych, aby zpravodaj krátce řekl něco ke svému stanovisku a potom se mohou hlásit o slovo kolegové, kteří se chtějí vyjádřit a jsem si jist, že pan Kůr zcela bravurně a mistrně zodpoví otázky. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, tady poděkovat eh, zástupce Evropské investiční banky a chtěl bych mu ještě jednou říci, jak eh, my poslanci si velmi vážíme pozornosti, eh, kterou banka věnuje poslancům. Je to intergovernmentální instituce, která by v podstatě mohla fungovat bez ohledu na parlament, ale my si to velice ceníme, eh, té pozornosti. Jsem zpravodajem eh, tohoto stanoviska a proto bych chtěl připomenout, že náš výbor je plně kompetentní, pokud jde o parlamentní vztahy s Evropskou investiční bankou a ne výbor ECON. Mělo by to být eh, eh, tedy tak. Pokud jde o stanovisko, tak jak je navrhované, tak bych to rychle schrnul. První věc, podpora navýšení kapitálu. O tom rozhodly hlavy státu a vlád. Je to navýšení o 10 miliard eur a podle informací, které nám byly předány, by to mělo umožnit eh, vyšší intervenci o 60 miliard, až ve výši 60 miliard eur. A já velmi vítám toto rozhodnutí a zároveň e, se artikuluje s článkem 16 odstavec 5 a dále bod číslo 2. E, tady se hovoří o tom, že Tady je rating AAA a je potřeba toto respektovat. Je velice důležité, aby Evropská investiční banka si zachovala svůj rating 3A. A je tady také návrh financování. Je to velmi důležitý způsob financování. Potom je tady třetí bod, který se týká rozpočtové kontroly. My už to požadujeme mnoho let. Chceme, aby Evropská investiční banka podléhala obezřetnostnímu dohledu, prudent, a e, Chtěli jsme pozměňovací návrh, abychom vyžádali, aby Evropská investiční eh, Evropská centrální banka mohla dohlížet nad EIB. To, tento pozměňovací návrh byl odhlasován na plenárním zasedání. Ovšem pak tady byl velký tlak v trialogu a bylo to staženo. Eh, z, ze statut Evropského bankovního orgánu. A proto si myslím, že je potřeba, abychom tentokrát mohli vytvořit obezřetnostní eh, dohled. Je to eh, jeden z důvodů nebo z podmínek toho, aby rating AAA byl zachován, je potřeba EIB kontrolovat, eh, je třeba tady mít dost kontrol. Samozřejmě jsou tady lucemburští kontroloři a další audit, ale je potřeba, aby my poslanci jsme měli také jistotu, o tom, že to tak bude. Členské státy, které se nachází v radě EIB, eh, také my všichni potřebujeme mít jistotu o tom, že ten dohled tady bude. Eh, také je tady bankovní unie, která má, unie, která má zajistit, aby všechny eh, instituce, které tady budou vystupovat, měly, byly podrobeny dohledu Eh, Michel Barnier například uvedl, eh, že žádný úvěrový institut by neměl se vymykat eh, kontrole nebo dohledu, ale v v případě EIB to tak je, protože to je nadnárodní eh, ústav, je to eh, dlouhodobá veřejní investiční eh, banka. Jsou tady sice jiné takové investiční banky, které existují v členských státech a kde také není dohled a já si myslím, že EIB by měla jít příkladem. Poslední věc, která je dávným požadavkem Evropského parlamentu, navrhuje, aby náš výbor Kokobu přijal myšlenku, že Evropská unie by se stala akcionářem EIB předchůdce, eh, pan eh, eh, Filip Meštat, tedy ten byl také toho názoru a já jsem ve své zprávě napsal, že EIB pracovala na dohledu, ale musí se držet svých pravidel a proto je možné se tam pohybovat pouze v určitých mezích a pokud si my přejeme dohled, tak je třeba, abychom eh, měli politické návrhy, eh, které, eh, kterým se bude muset EIB podrobit a také členské státy. Takže předložil jsem pozměňovací návrh, tak, abych upřesnil ty myšlenky, které jsem v tuto chvíli schrnul. A nyní již napětě očekávám připomínky všech kolegů. Er, eh, Děkuji, pane Ody. Hlásí se někdo o slovo? Pan Epping. Děkuji, pane předsedo, že mi teď dáváte možnost, abych promluvil jako první za naši frakci. Chci se zeptat zpravodaje, i když souhlasím s tím, že musí existovat bankovní dohled i pro EIB, ale zajímá mě, jestli Evropský parlament by se skutečně měl stát majitelem podílů, akcionářem. To bych tady snad spochybnil. Aby bylo možné potom EIB kontrolovat. To by totiž mohlo vést ke konfliktu zájmů. A ještě další otázka, kterou mám na zpravodaje Podívali jste se na absorpční kapacitu. Shodneme se v tom, že investovaný kapitál, který má EIB k dispozici, se drasticky navýší a bude možné najít dobré projekty, které by stály za to, aby je EIB financovala protože měli bychom se podívat na investice z minulosti, ze strukturálních fondů. Tam se dělaly některé investice, které nebyly rozumné. Takže absorpční kapacita je velmi důležitý bod a neměli bychom ho podceňovat. Říkáme ano, musíme vydávat peníze, musíme investovat, ale pokud to je jediný leitmotiv, pak by to mohlo vést k tomu, že nastane určitá neopatrnost při financování projektů a ty investované peníze nebudou mít takový výsledek, jako bychom čekali a bude těžké to zdůvodnit také občanům, kteří jsou stále skeptičtější. Myslím si, že důležitý aspekt je to, zda zpravodaj dokáže preventivně působit proti tomu, co by se nepovedlo případně, tak jak se to stalo v minulosti u jiných finančních nástrojů. Z toho bychom se měli poučit a měli bychom přeskoumat dobrou absorpční kapacitu. My jsme také jednali s panem Hojerem, abychom věděli, co z toho bude. Děkuji. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Obavy pana Eppinga jsou pravděpodobně oprávněné. Když se podíváme na to, že členské státy vlastně alespoň v tom, co se hlásí do světa, shodnou v tom, že růst a pracovní místa v Evropě potřebujeme podpořit tak si myslím, že to bude určité umění EIB i členských států, aby našli projekty, které národním ekonomikám prospějí nejvíce, tak aby tyto bylo možné absorbovat. Pak to bude v pořádku. Otázka, zda existuje dost hodnotných projektů, které by EIB mohla financovat, je zcela jistě odůvodněná. A rád bych k tomu slyšel také názor EIB. EIB tím, že členské státy alespoň přislíbily, že navýší investiční kapitál, se stala důležitým investičním nástrojem pro to, aby se bojovalo proti investiční krizi v Evropě. Význam EIB v tomto smyslu roste a také odpovědnost. Takže moje politická skupina se s ohledem na již uvedené zajímá o to, zda bude možné vyvrátit obavy pana Eppinga, to znamená, zda je dostatek investičních projektů a my jako parlament je eh, podporujeme, jakou budou mít roli. Přáli bychom si, aby Evropská investiční banka se plně zapojila do strategie komise pro překonání hospodářské krize a zajímalo by mě, jakou, jak vidí svou roli sama EIB a jménem naší stínové zpravodajky Edith Hercogové mám na zpravodaje tři prosby. Edith Hercogová by si přála, aby role EIB u, byla o, v té zprávě zmíněna a zdůrazněna pro strategii týkající se Baltu a Dunaje. Otázka koordinační iniciativy EIB eh, e by měla také mít svůj význam. A jde o to, abychom motivovali EIB k tomu, aby hledala partnery a podporovala partnery i mimo EU tím, že bude poskytovat úvěry. Děkuji. Děkuji kolegu Gajerovi. Hlásí se někdo další? Zdá se, že ne. Já bych ještě měl také otázku, ne jako předseda, ale jménem své politické skupiny eh, na pana Brajenkura. Ve výroční zprávě na straně 34 je uvedeno, že EIB valné části financovala projekty mimo EU, zejména na západním Balkánu v Turecku. To jsou kandidátské státy. Minulý týden ve Štrasburku proběhla rozprava o problému automobilového průmyslu přizpůsobit se a někteří kolegové tam vyjádřili své obavy ohledně aktivit EIB v Turecku. Je to 200 milionů euro, půjčka z jednomu závodu na modernizaci toho závodu tak, aby Ford Transit určitého, určitý model eh, se tam dal montovat. Ta půjčka byla poskytnuta na tyto účely a víme, že Ford se minulý tý, měsíc rozhodl, že zavře některé své závody v Belgii, ve Flandrech, ale také ve Spojeném království. A samozřejmě okamžitě přijde kritika od těch dotčených, proč tedy Evropská unie a EIB podporuje něco tako, takovéto iniciativy, které vlastně eh, vyprazňují eh, tu akceschopnost našich podniků. Chtěl bych říct, že je to samozřejmě velká obava, která je na straně dotčených a zajímalo by mě, co k tomu můžete říct. Jste důležitým investorem a jak reagujete na kritiku občanů, kteří s tím budou mít v příštích měsících a letech problémy? Prosím, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, na jednu věc jsem zapomněl. To je něco, co je velmi důležitého pro EIB. Já jsem požadoval, aby se eh, tady poskytovaly některé články, eh, částky EIB, pokud jde o externí intervence za to, že se přijímá riziko Eh, které jsou, je velice odlišné od eh, Evropské centrální banky. Takže proto eh, chceme něco takového podpořit. A potom je tady poslední odstavec, který by měl vyzvat EIB, aby nás ujistila, že respektuje pravidla hospodářské soutěže, protože někde je to složité, přesvědčit se, že tady EIB se nechová eh, nějakým způsobem eh, nedobře vůči ostatním eh, institucím, které působí na trhu. A my potřebujeme ojištění, že to je v pořádku. Hlásí se někdo další? Zdá se, že ne, takže bych navrhl, aby pan Krekur odpověděl na otázky a potom dám slovo panu Odimu. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, if... if... Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte říci zpravodaji, že parlament nemá děkovat bance, ale naopak. My se totiž považujeme za banku Unie protože jsme odpovědní politické parlamentu a proto je pro nás tak důležité sem přicházet a vyslechnout se, co nám eh, parlament chce říci, o tom není vůbec pochyb, proto je to tak, jak říkám, k věcné stránce věci, kapitálové navýšení. Proč je Evropská investiční banka po červnovém rozhodnutí rady tou první přední linií. To je potřeba si uvědomit, co to znamená, proč k tomu došlo a co to bude představovat. Aniž bych eh, hovořil příliš eh, detailně o realizaci samotné, což bude předmětem správní rady a jeho rozhodnutí příští měsíc v Lucembursku a následného zveřejnění našeho plánu o navýšení kapitálu koncem roku. Tak konkrétní otázka zpravodaje k tomu koeficientu 6 ve, ve srovnání 2,5, eh, což je zákonná hodnota, tak já O tom nebudu hovořit eh, technicky zde, protože bych mohl ztratit vaši pozornost. Jenom říkám, že koeficient 2,5 dle předpisu, to je upsaný kapitál EIB. 232 miliard euro, to je upsaný kapitál a pouze 5% je splacených. Takže koeficient 6, to je vlastní mění, to je to, co je splacené, to jsou hotovost plus rezervy. To jsou technické záležitosti, já samozřejmě to mohu vysvětlit podrobně některým z vás, ale nedochází zde k žádnému rozporu, jde spíše o výpočet správného koeficientů. Jak říkal pan Ody sám, tak v tom návrhu je několik otázek. A my jsme se snažili vysvětlit a vzájemně si srovnat určité záležitosti, protože možná došlo k určitému nedorozumění, pokud jde o eh, rozpočtovou záruku Evropské unie za tyto prostředky. Zde se má řešit politické riziko, riziko týkající se určité země. Když žádáme o půjčku pro určitou zemi, tak my nejsme Světová banka, my nejsme instituce světové se světovou působností. My máme vykonávat svoji práci a to znamená pomáhat projektu, krýt obchodní riziko. To je naše práce, ale nemáme možnost, ani to tak nemá být, rozhodovat o tom, zda se půjčí jedné zemi nebo jiné. To není náš mandát. A to je na radě a parlamentu, na těch takzvaných zadavatelích, aby tohle vyřešila, aby tohle rozhodla. Dovolte mi vás ujistit, že tohle ne, nepůsobí žádné narušení trhu. Je to přesně naopak. Řada bank komerčního typu čeká a čeká, když vidí, že Evropská investiční banka vstoupí do určitého projektu, tak tam vstoupí taky, ale bez ní by nebyly připraveny se projektu účastnit. Takže se domnívám, že by to mělo být transparentní a my určitě jsme připraveni ještě to podrobit dalšímu přeskumu, nicméně je potřeba pamatovat na základní principy. K otázce dohledu. Váš zpravodaj a Celý výbor se tím samozřejmě zabývali. My jsme vždycky za poslední rok říkali tomuto výboru i na plenárním zasedání, že Evropská investiční banka je otevřena dalším možnostem doplňkového dohledového mechanismu. Realita je taková, že smlouva však nepředvídá tento typ dohledu. Máme jiný dohled kontrolního výboru, který se zodpovídá akcionářům a vykonává další kontrolní funkce. My jsme otevřeni tomu rozšířit tuto roli. Dokonce bych řekl, že bychom se k tomu stavěli příznivě. Pokud je to možné, tak bychom se k tomu stavěli příznivě, protože nám by to ještě pomohlo. Neměli by se to vnímat jako negativní tendence, naopak je to příznivá tendence. A členské státy stejně jako vy řeší bankovní unii a víte, že je složité se na tom dohodnout. Takže nevím, jestli bychom neměli vůbec počkat na tuhle dohodu, abychom navázali, až uvidíme, jak to půjde. Možná bychom to neměli vyhodnocovat takhle samostatně. Pokud jde o Evropskou, Evropský bankovní orgán, tak mohu potvrdit to, co říkal zpravodaj. My jsme na základě doporučení parlamentu je kontaktovali a utvořili jsme tam určité vazby. Pravda je taková, že tito lidé nejsou vůbec vybaveni realizovat dohled, potřebují nějaké ujednání možná s národními institucemi, je potřeba se uh, skontaktovat s lucemburskými institucemi, kde my působíme a vytvořit takovýto dohledový mechanismus, dohodnout se s nimi nějak neformálně. Než bude nastaven plnohodnotný právní dohled. Ale to je ještě předmětem další dohody obecné otázce akcionářů. My jsme mezivládní organizace, jak říkal uh, pan Ody ve striktním slova smyslu. Ale dovolte mi poukázat na to, že my nejsme jako jakákoliv jiná banka. My jsme jedinečná banka v Unii. A v rámci víceletého finančního rámce, v rámci Eh, financování. My ne, nepožadujeme nikdy monopol na evropské instituce či rozpočet, ale v rámci pravidel a předpisů, v rámci smlouvy jsme touto institucí. A rovné podmínky, které jsou tak důležité pro všechny, jsou v pořádku u mezinárodní bilaterální organizace nebo u komerční banky. U všech těchto finančních ústavů je to v pořádku, jenže my jsme něco trošku jiného. My jsme trochu jiný tvor a proto jsme nakonec zde. Je třeba pamatovat na naši specifickou roli. A k tomu, co se ptali pan Epping a pan Kajer k absorpční kapacitě. To je opravdu důležité. Není to snadná otázka. V daných podmínkách krize je to veliká výzva pro nás najít dobré projekty, nejen ty dobré a hodnotné, ale i projekty, které se soustředí na růst a zaměstnanost. A nejen tak na něco. Proto je to pro nás taková výzva, proto je to složité. Na druhou stranu bychom neměli srovnávat, nebo když už srovnáváme, tak bychom měli srovnávat opatrně, co se týče strukturálních fondů, protože tohle je výhoda banky. My potřebujeme proplacení, my rozdáváme eh, granty a pokud se dávají půjčky, které se nemají vracet, tak zde je potřeba být opravdu velmi opatrný, aby to byla investice, která přinese výnosy v takovém rozsahu, že se prostředky vrátí. Jinak tím utrpíme my a proto máme za to, že třeba kombinovat granty a půjčky. To je ohromná výhoda, protože je tam potom garantována disciplína, že projekt bude dobrou investicí. A nad rámec toho bych ještě rád poukázal na to, co my považujeme také za důležité. A to je, že když se oznámí financování ze strany Evropské investiční banky, tak to přiláká další subjekty a najednou ta likvidita stoupá. Najednou hotovostní likvidita v penzijních fondech, pojišťovnách, bankách je obrovská. To jsou subjekty, které původně váhaly vzhledem k rizikům. A najednou, když vidí Evropskou investiční banku, která říká, ano, my to financovat budeme, tak najednou se eh, podaří dokončit plány financování. To vidíme každý den v naší každodenní praxi. Krom toho ještě technická pomoc, kterou do toho zapracováváme v různých oblastech naší práce. V několika zemích pomáháme nastavit projekty, zvláště u těch zemí, které mají v tuto chvíli závažné problémy. Pomáháme jim připravovat projekty, aby byly smysluplné, investujeme do lidských zdrojů a do budování projektu. Je to výzva, je to složité, ale myslím si, že jsme tím pravým subjektem, kdo se tím má zabývat. A co říkala paní Hersok k otázce Balcké strategie, Dunajské strategie, ano, tomu se samozřejmě věnujeme. Pak iniciativa Vídeň 2, kdy banky EBRD, Světová banka EBRD vytvářejí určitou referenční hodnotu, která by měla pomoci bankám ve východní Evropě v podobném slova smyslu. Rozhodně chceme tyto požadavky schválit, chceme jim vyhovět a potom ještě, pane předsedo, investice v Turecku. Zde existují určité obavy a jsou na místě. Jsou to obavy nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i v konkrétních oblastech zájmu. Nejprve bych řekl, že banka má velmi výrazné pocity, co se týče dvou případů a případně i jiných eh, případů, kdy došlo k ukončení nějakého plánu. To pro nás není nikdy příjemné, je to problém i pro vás se s tím vypořádat. Naše působení mimo Unii což je maximum 10 našich činností, funguje na základě mandátu, který jsme dostali od vás a od rady. Pokud podporujeme investice mimo Unii, tak je to proto, že jste nás o to požádali. A dává to smysl. Vy jste učinili odůvodněné požadavky. Někdy je důležité zajistit, abychom nebyli zaplaveni přestěhovalci z celého světa, kteří přicházejí sem a hledají tady práci. Možná investice do jejich zemí dává smysl, protože to bude mít příznivý dopad na ekonomiku dané země. A ke konkrétnímu případu v Southamptonu ve Spojeném království a v Belgii, v Genken, to jsou ty továrny Fordu, které byly uzavřeny. Uzavření těchto podniků nesouvisí s investicemi v Turecku. My jsme to ověřili a FOD nám to potvrdil. Načasování je další věc. My jsme ta rozhodování financovat turecký plán eh, realizovali dávno předtím, než se začalo hovořit o uzavření továren Fordu. A investice v Turecku navíc ne do, dává žádnou novou kapacitu či nové pracovní příležitosti. Tam nedochází k žádným přesunům, je to modernizace, proto aby tyto závody odpovídaly standardům EU. Myslíme si, že to patří do našeho mandátu. My chápeme potíže, s které jsou s tím spojeny. Na jedné straně to tak vypadá, na jedne, na, protože jedno, jedna továrna se uzavírá, druhá se modernizuje. Možná to tak působí na první pohled, ale není to tak. Já myslím, že jsem se vyslovil ke všem otázkám. Děkuji. Děkuji vel, uh, eh, Odi. U... Děkuji, pan Odi. Any will wilde misschien ook afsluiten? Byste chtěli ještě nějaké otázky odpovědět? Děkuji. Ne, pouze jsem chtěl poděkovat zejména eh, administrativě, která mi pomohla. Děkuji také kolegům, panu Eppingovi. Děkuji za to, že podporujete myšlenku dohledu, pokud jde o akcionáře tak eh, Evropská unie to není parlament. Tam je možná problém s interpretací. Evropská unie se navrhuje jakožto akcionář a my, Evropský parlament, my bychom měli pravomoc kontrolovat eh, toto vlastnictví akcí, potom absorpční eh, kapacita, to je eh, velmi dobrá úvaha a já velmi netrpělivě budu čekat na vaše pozměňovací návrhy, pokud jde o paní Hercog, ve jménu které jste tady hovořil, pane Gajere, tak tam samozřejmě není problém, to jsou dobré připomínky a pokud jde o koordinaci, eh, tak jsem pochopil, eh, že oč vám jde, vítám vaše pozměňovací návrhy a já sám také předložím nějaké pozměňovací návrhy sám za sebe. Děkuji vám eh, za velice zajímavou diskuzi. Dank u wel. Dan denk ik dat we dit punt kunnen afsluiten. Dobře, tím můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Je to stanovisko pro výbor Ekon, který 22. ledna bude rozhodovat eh, nebo hlasovat o závěrečném výsledku a ten zbývající čas bude využit na dokončení stanoviska a jeho eh, a připravení a hlasování. Takže eh, lhůta je eh, příští pondělí ve 12 hodin 3.12. pro zasílání pozměňovacích návrhů. Pan Ody bude mít tím pádem dostatek času na to, aby vše skoordinoval a přes vánoční dovolenou se může eh, zabývat dobrým přípravou dobrého stanoviska. Děkuji také zástupci EIB, děkujeme vám za to, že jste přišel mezi nás, vždy vás zde srdečně uvítáme a e, těšíme se na další dobré kontakty. Teď se můžeme podívat na další bod číslo 11, zvláštní zpráva účetního dvora 6 e, lomeno 2012, podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru. Je to zvláštní zpráva, která má svou historii. Stalo se eh, tady to stejné, co u jedné dřívější zprávy účetního dvora. Pan Kalfin se eh, touto věcí zabýval a nazbíral 107 pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, že to celé má také určité politické pozadí a pan zpravodaj nyní poskytne informace o prvním kole pozměňovacích návrhů, jak to vypadá. Hlasování proběhne příští týden 6. prosince. Myslím si, nebo pochopil jsem to tak, že pan zpravodaj možná e, také chce pohovořit o tom, jak pozměňovací návrhy vypadají, aby vše potom e, dobře sedělo. E, takže máte slovo, pane eh, Kalfin, a ostatní se potom budou moci přihlásit později. Já děkuji. Já budu hovořit jen velmi stručně, protože jsme toto téma už jednou řešili a příští týden se o této zprávě bude hlasovat. Já bych jen chtěl se vyjádřit ke konkrétnímu přístupu dle návrhu. Já myslím, že to zjednoduší život všem a rovněž také se budeme držet výsad tohoto výboru. Řada pozměňovacích návrhů, které předkládám k této zprávě, se opírá o skutečnost toho, že Kypr je velmi politicky citlivé téma, stejně jako rozdělení Kypru. Pokud odhlédneme od všech těch po, pozněvacích návrhů a od všech poznámek týkající se historie, všech těch vzdálených reálí, tak e, nám zbyde několik pozněcích návrhů, které jsou věcně hodnotné a jedna z hlavních otázek je, jak v budoucnu postupovat, pokud jde o podporu eh, turecké komunity na Kypru. My jsme dostali návrhy, některé extrémnější než jiné. Někteří kolegové opravdu zacházejí eh, do velkých extrémů, nicméně k tomu se vyjadřoval i účetní dvůr a Otázka zní, jak zvážit to, co se do této chvíli dělo. Jednak je tam zmínka o velkém projektu, který selhal, pak ten projekt odsolování, to je další věc. To je příklad toho, kdy projekt společenství selže. Pokud byl takto důležitý, tak by se měla investice tohoto typu podrobit přeskumu. Investice do této komunity na, Kup, na Kypru se setkává s řadou problémů. Jednak je to naprosto unikátní situace. Neexistuje žádná paralela jinde v Evropské unii s touto situací, což znamená, že komise musí pracovat v docela obtížných podmínkách. Já myslím, že komise se vedla velmi dobře, ale zase jenom v mantinelech nařízení, které bylo v roce 2004 k věci přijato. A je důležité, mít na, vědom, na paměti to, co se do této chvíle dělo a co se má dít dál v rámci finančního období, dalšího finančního období. Dvě kritéria, která bych rád navrhl kolegům. Opět se domnívám, že by nám to mělo pomoci v práci. Za prvé, měli bychom se soustředit na to, že je to zpráva účetního dvora. Je to konkrétní zpráva k tomu, jak byly vynaloženy evropské prostředky. My nemáme řešit otázku Kypru a Turecka. Nemáme zacházet nad rámec toho, co máme dělat. Nemáme zde činit žádné soudy. Je to politicky citlivé téma, kterému se nemůžeme úplně vyhnout, ale není to předmětem naší zprávy. Druhá věc, druhý návrh z mé strany je držet se dané terminologie. Evropská unie má řadu usnesení Evropské rady, eh, parlamentu a tak dále. A je třeba nevymýšlet novou terminologii, protože opravdu to pojmosloví je velmi citlivé z hlediska Kypru. Pokud přijmeme tyto dva principy, to znamená dohodnutá terminologie a soustředěnost na oblast, které se máme věnovat, což je kontrola vynaložených prostředků. Myslím si, že pokud dodržíme tyto dva principy, tak máme dobrý základ pro učení kompromisu a já budu pracovat s kolegy, se stínovými zpravodaji a tak dále. A myslím si, že pokud přijmeme jednotný postup, tak máme dobrou šanci dospět k většině, eh, většina, většinovému odsouhlasení ve výboru. Děkuji. To byl velice konkrétní návrh, abychom se soustředili na práci účetního dvora, jak eh, přesně situace vypadá, například s používáním jazyků, mezinárodní eh, pravidla a tak dále. To je stanovisko zpravodaje a také postoj k pozměňovacím návrhům, abychom se zaměřili hlavně na jádro eh, naší práce. Máte k tomu nějaké připomínky, pan Epping? Vy jste velice aktivní. Ik eh, moet zeggen dat ik het volledig met de rapporteur eens ben. Uh, ik ben dit... Děkuji. Mám stejný názor jako pan zpravodaj. Minulý týden jsem byl s delegací naší frakce na Kypru a kyperská otázka sama o sobě je velice komplexní. Je tady, jsou tady velké historické souvislosti a je možné se v této věci zcela ztratit. Proto se musíme zamyslet e, nebo zaměřit na to, zda závěry účetního dvora a také otázka, jestli peníze byly dobře vynaloženy, e, jak to tady je. Neměli bychom se pouštět eh, takovými směry, eh, které by vedly k tomu, že bychom se do celé věci zapletli. Je to velice citlivé téma. Eh, navštívili jsme řeckou stranu i tureckou stranu. A pokud jde o hraniční přechod, tak tam je třeba postupovat konkrétním způsobem, aby nikdo nebyl dotčen. A naším úkolem je za daňové poplatníky ověřit, jestli finanční prostředky byly správně vynaloženy. Zbytek je otázka pro politologii, historiky a novináře a další, kteří by se tím chtěli eh, zabývat. Dobře, chce se přihlásit ještě někdo další? Eh, Zdá se, že ne. I když máte slovo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Będę mówił po polonie. Děkuji vám, já budu hovořit polsky. Zpráva mm, Cypru. Děkuji. Obecně řečeno celé to téma Kypru a zde já opravdu souhlasím s názorem zpravodaje a ostatních, kteří se ujeli slova, že musíme sledovat způsob, jak byly prostředky vynaloženy. Myslím, že je ale poměrně nepříjemné a ostudné, že řekové nejsou schopni tento problém vyřešit. Že nejsou schopni vyřešit uh, problém Kypru v duchu fungování Evropské unie. Jak říkám, to je podle mého škoda. Mám za to, že je to politické téma a je to velká překážka. Pokud jde o pomoc a poskytování pomoci, tak eh, zde máme různé projekty týkající se infrastruktury a ekonomiky a jednotnosti ostrova. A já nevím, jestli má Evropská unie vyvíjet další tlak my víme, že to je vysoce citlivé téma. Záleží, jak se to komu zamlouvá. Ale myslím, že musíme sledovat tento ostrov a snažit se zamýšlet nad tím, co můžeme udělat eh, k ekonomickému sjednocení ostrova. de Děkuji. Chtěl by se ještě vyjádřit zpravodaj? Ne, takže je tu schoda takže popřejeme hodně úspěchů. Do budoucna hlasování bude 6. prosince ve čtvrtek. Ne, pardon. Chtěla by ještě Evropská komise k tomu. Ano, omlouvám se, omlouvám se, trochu jsem pospíchal. Zeg eh, misschien ook wie u bent, want ik heb geen naam eh, voor mij. Možná, že byste se mohli krátce představit. Michelle Delivucci jsem šéfovala jednotky, která se zabývá při eh, DG pro rozšíření tureckou komunitou na Kypru. Máme na to pracovní skupinu. Já budu hovořit velmi stručně, protože vám pan zpravodaj nastínil celkový obrázek velmi velmi přilehavě. A k tomu jenom doplním několik informací, které se týkají toho, k čemu se vyjadřoval účetní dvůr. Já naprosto souhlasím že účetní dvůr provedl výbornou analýzu toho, jakým způsobem Evropská unie vynakládá prostředky daňových poplatníků. My si myslíme, že utržitelnost byla identifikována správně jako jedna z klíčových otázek. Účetní dvůr také řešil otázku důvodu, proč v rámci omezené administrativní kapacity a v, v souvislosti s odkládanými variantami a v souvislosti s budoucím financováním této oblasti. Účetní dvůr předkládá konkrétní doporučení komisi, abychom vytvořili víceletý výhled této pomoci. A já se domnívám, že účetní dvůr vytvořil doporučení ve světle nejlepších osvědčených postupů a zájmu nejlepšího využití prostředků daňových poplatníků, nikoli tedy v souvislosti s politickými rozhodnutími. A my se stotožňujeme s těmito závěry a opravdu si domníváme, že víceletý rámec zde je nutností, stávající situace není uspokojivá a my jsme si vědomi citlivosti tématu a jsme si tedy vědomi toho, že musíme celkový politický kontext citlivě vnímat. Proto komise předkládá návrh, jak takový víceletý finanční výhled do toho zapracovat způsobem, kde budeme schopni zajistit odpovídající pozornost politickým tématům. Článek 11 víceletého finančního rámce předpokládá ten nejlepší scénář, který se všichni přejeme, to je znovu sednocení ostrova a zároveň se tam předpokládá, že dojde následně k úpravám tohoto rámce a výhledu. A ještě k tomu co zde zaznělo stručně, to je ten velký projekt budování infrastruktury, to je ten projekt odsolování vody, který selhal. Věřte mi, že všichni jsme konstatovali, že to bylo selhání. Důvodem bylo vymezení působnosti na začátku a na konci to bylo důvodem uh, odmítnutí subdodavatele. Dovolte mi ale říct, že máme celou řadu projektů, které byly úspěšné, které fungují, běží, také se věnovaly vybudování infrastruktury. V tomhle konkrétním případě došlo ke zrušení, ale i zde jsou určité pozitivní známky. Děkuji. Dankjewel. Děkuji. Teď se ještě ujistím, jestli tu nemáme zástupce účetního dvora který by se k tomu vyjádřil? Ne, takže dám slovo zpravodaji. Uh, Děkuji. Učetní uh, dvůr se zde účastnil naposledy, když se představila tato zpráva. Je to citlivé téma. Účetní dvůr navrhoval vytvořit několik scénářů ohledně Kypru. Uh, znovu sjednocení, odložené znovu sjednocení a tak dále. Ale myslím, že eh, výbor parlamentu pro kontrolu rozpočtu nemá tohle za úkol vytvářet scénáře ohledně znovu sjednocení. My zde máme jasné nařízení, které říká, že tahle konkrétní pomoc se má směrovat tak, aby podnítila znovu sjednocení. A pokud se to stane, tak je to záhodno a doufám, že se to stane co nejdříve. Nechci ale vyvíjet různé scénáře, různé předpoklady, jak dlouho to bude trvat. Já chápu, co říká komise ohledně víceletého výhledu, ale to předpokládá, že nebudou žádné problémy. A já se domnívám, že na základě stávajícího nařízení žádné problémy nejsou. Pokud to chcete měnit jako komise, tak je nejlépe se obrátit na radu, nikoli na parlament. Pak, když chcete uskutečnit tuto změnu, tak prostřednictvím rady. Já si nemyslím, že zde byly jiné problémy než problémy eh, ve rozsahu financování. A já myslím, že ten argument komise je na místě, ale obraťte se na Evropskou radu, která k tomu může přijmout usnesení. tuto chvíli je zde jednotný právní základ, zatím zde nebyl problém ve financování v rámci tohoto právního základu, a proto si myslím, že to není zásadní problém, který bychom měli v tuto chvíli řešit, že bychom měli vytvářet různé scénáře ohledně toho, jak dlouho bude znovu sjednocení ostrova trvat. Děkuji. Goed, um, niemand? Dobře. Zdá se, že nikdo další se nehlásí. Myslím si, že jsme vyřešili i tento bod programu. Dostáváme se k bodu různé. Máte k tomu něco? Ne. Takže ukončím dnešní schůzi a příště se sejdeme 6. prosince.